Pane předsedo, vážení poslanci, je pro mne velkou ctí, že mohu oslovit vás všechny na konci intenzivních deseti dnů, kdy ukázala evropská demokracie své nejlepší pokud bude potvrzena, bude to první komise, která se od počátku rodí v Evropském parlamentu. Je to výsledek spolupráce partnerství a politického dialogu. Rok 2014 má zvláštní význam pro Evropu. Před stolety jsme si připomněli začátek prvních dvou válek, které ochromily evropské národy a výrazně poznamenaly dvě generace. Před sedm Později jsme viděli počátky osvobozování e, Evropy. Volba národů, aby se nesnažili o prosperitu e, hrubou silou a dominancí Ehm, uvědomovali si, že jedině pokud budou i moji sousedé v bezpečí, budu moci já žít ve svobodě a bezpečí. Právě před 25 lety se tato myšlenka stala přístupnou pro všechny Evropany. Právě s pádem berlínské zdi tato brutální eh, síla eh, přestala dě- dělit Evropu. Jak řekl Václav Havel, teprve tehdy se mohl východ a západ stát zeměpisnou kategorií, nikoli kategorií politickou. Pokud se ohlédneme na posledních 25 let, eh, jsem pozitivně překvapen eh, tím, co Evropané dokázali. Moje eh, dcera, můj syn se narodil v roce 89 a tehdy se právě to nemyslitelné stalo realitou. Můj nejmladší syn se narodil v roce 2004. Deset národů dokázalo využít nové reality k tomu, aby mohlo vstoupit do Evropské unie. Je pro mě velice důležité zmínit tyto skutečnosti, protože bývají často přehlíženy, když se zaměřujeme na nedostatky Evropy. Nemilme se, nedostatky nedostatky jsou a jsou závažné a právě Junkrova komise bude muset ukázat, že je schopna je napravit. Ale e, situace není až tak špatná, jak se říká. Evropa prochází a prošla zásadní transformací. E, vyhnula se rozdrobení, zachovala jednotnou měnu a zároveň dokázala přesvědčit škarohlídy, že tato myšlenka žije dál. I přesto, že náklady na nezbytná opatření jsou velmi vysoké, i přesto, že Evropané eh, někdy zůstali bez zaměstnání s minimem příležitostí. Evropa eh, samozřejmě stojí tváří v tvář evropským a globálním úkolům a právě je na nás, abychom ukázali, že dokážeme pracovat eh, pro vůli občanů a snažit se naplnit jejich očekávání. Bude-li naše nominace potvrzena, budu se snažit využít všeho, co mám k dispozici, abych obnovil růst a demokratickou změnu. Musíme využít kapacitu Evropské unie, abychom dokázali splnit očekávání, přinést praktické výsledky, abychom ukázali, že sloužíme občanům a členským státům. Evropská unie by měla dělat jen to, co je jejím úkolem, s tím, že to, co náleží členským státům, má být ponecháno v jejich rukou. Komise by neměla dělat jen to, co se dělá dobře, ale naopak to, co je potřeba. Jak říká jmenovaný předseda Juncker, je to výsledek politického programu, který spoléhá na podporu Evropského parlamentu a obsahuje také základní strategickou orientaci, jak stanovil summit v červnu. Lepší regulace, posilování institucí a meziinstitucionální spolupráce, všechny aspekty právního státu a základních práv, to vše je nezbytné k tomu, abychom dělali lepší věci a lépe začněme dialogem o tom, jaké by měly být naše společné politické priority a jak bychom se měli snažit jich dosáhnout. Na počátku příštího roku kolegiu navrhnu řadu návrhů, které by po konzultaci s parlamentem měly být staženy. Za rok ode dneška nabídnu přehled v rámci lepší regulace a zahájím meziinstitucionální dohodu, která by měla podpořit naše úsilí o to, abychom Evropě a jejím zájmům sloužili lépe. Díky tomu budeme také moci lépe diskutovat mezi institucemi a to eh, v rámci článku 17 smlouvy, kterému takto dáme smysl. Také budeme pokračovat v hodnocení dopadů a povzbuzovat radu v hodnocení dopadů, tak aby toto prováděla nejenom komise a nejenom na počátku legislativního období. Je nezbytné, aby se hodnotil také dopad změn, které nové právní předpisy přinesou. V této souvislosti bude Rada pro hodnocení dopadů moci jednat nezávisle a nestraně také na základě expertních znalostí z vnějšku. To vše bude předkládáno kolegiu a samozřejmě tam, kde budou zjištěny nedostatky, bude se na základě toho jednat. Zároveň chceme posílit to, když proces při využití žlutých a oranžových karet Myslím si, že komisaři by měli být v užším rozhovoru s parlamenty jednotlivých zemí. V rámci své úlohy budu podněcovat kolegy k tomu, aby byli v kontaktu s parlamenty jednotlivých států a výsledky takových rozhovorů a debat by měly být sdíleny také v Evropě. Sdílené porozumění skutečnému významu subsidiarity nám pomůže, abychom se vyhnuli návrhům, které nejsou nezbytné a zároveň nám to pomůže dosáhnout těch cílů, kterých lze dosáhnout jenom společným přístupem. Evropská unie je společenstvím národů a občanů. Za posledních deset let se zblížila více než kdykoliv dříve, aniž by ohrozila národní identity národních států. Jsem přesvědčen, že Evropská unie bude silná jedině tehdy, pokud budou silné jednotlivé členské státy. Ze zkušenosti vím, že jedině společně dokážeme eh, dosáhnout změny ve světových otázkách, boji proti změně klimatu, terorismu či eh, konkrétním krizím, jako například ta na Ukrajině. To je nesmírně důležité jako stavební kámen Evropské unie. Evropská unie by selhala, pokud bychom chtěli prosadit něco na úkor druhých. Právě politické orgány by měly klást větší pozornost novým iniciativám a novým právním předpisům. Musíme lépe naslouchat občanům a podnikům, které s legislativou musí pracovat a také nám musí jasně sdělit, co v praxi dobře nefunguje. Musíme být připraveni přijmout nezbytné změny, konzultovat nejenom s těmi, kteří jsou zastoupeni tady v Bruselu, ale i s těmi, kteří jsou v členských státech. V bruselské bublině potřebujeme větší transparentnost. Právě proto budu prosazovat meziinstitucionální dohodu o povinné registraci lobbystů. Hmm lepší regulace není vedená ideologicky, není to deregulace. Je to snížení byrokratické zátěže, zvláště pro malé a střední podniky. Bude snažší eh, zakládat firmy, najímat pracovní síly odstraníme administrativní zátěž eh, v důsledku třeba zastaralých právních předpisů, ale takové úsilí se nezdaří, pokud by mělo ohrozit sociální práva nebo ochranu životního prostředí. Pokud máme realizovat lepší regulaci, eh, musíme toto učinit na základě toho, co říkají občané, protože jinak by vnímali Evropskou unii jako zdroj stále větší zátěže. Nevnímám to ideologicky, nýbrž prakticky pokud bude moje nominace potvrzena, navrhnu právě ty postupy, které v praxi fungují. Pro mě je zásadní orientovat se na hmatatelné výsledky pro naše občany velká většina našich voličů nás vnímá jako ty v Bruselu. A samozřejmě nás požene k odpovědnosti za každé selhání bez ohledu na to, kdo skutečnou odpovědnost nese. To, že budeme ukazovat prstem na jiné instituce, nám nepomůže. Uspějeme jenom tehdy, pokud dokážeme nalézt společnou řeč a pochopíme, že musíme dosáhnout změny a že je to neodkladné. Tento pocit musíme sdílet všichni a uspějeme jenom tehdy, pokud se budeme držet evropských hodnot a zásad. Jednota v rozmanitosti. Musíme být důslední v uplatňování zásad právního státu ze strany všech institucí a všech členských států. Samozřejmě selhání každého jednoho z nás je vnímáno jako selhání celé Unie. Samozřejmě komise je strážcem smluv a má zvláštní odpovědnost, aby zajistila eh, plný respekt těchto smluv. A samozřejmě právě tuto zásadní kompetenci komise vnímám jako prioritní a využijí všech prostředků tak, abychom zajistili eh, zásady právního státu, respektování lidských práv a e, právě další hlavní hodnoty. A také vím, že v souvislosti e, s Evropským soudním dvorem je právě e, tato otázka velmi aktuální. Budu úzce spolupracovat se všemi národními, evropskými a mezinárodními organizacemi, jejichž úkolem je chránit základní práva. Úspěch jednoho je úspěchem nás všech protože všichni právě tuto problematiku vnímají jako zásadní. I tady však vidíme rezervy pro zlepšení spolupráce a samozřejmě potřebujeme také výraznější politickou angažovanost. Budu pořádat každoroční kolokvium o stavu základních práv v Evropě za účasti všech relevantních institucí, včetně Evropského parlamentu. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, Doufám, že se mi na úvod podařilo s vámi sdílet základní myšlenky, které považuji za významné a kte- myšlenky, které budu realizovat, pokud bude moje nominace potvrzena lepší zákony, které pracují pro Evropany, nová komise, která slouží Evropanům. Samozřejmě ten seznam není úplný ale budu spolupracovat tak, abychom nalezli skutečný politický dialog. Samozřejmě úkol, který jsme si přece vzali, není snadný. Nic neměnit eh, by bylo příliš lehké. A samozřejmě žádná změna není těžší, než rozejít se eh, se zažitými praktikami a postoji. Ale podle Junkrovy komise právě toto bude zásadní, pokud chceme vrátit Evropě růst. A pokud máme uspět, potřebujeme nejenom vaši podporu, ale vaši angažovanost. Ten úkol je možná obrovský, možná vypadá jako nesplnitelný, ale představme si, jaké obrovské úkoly zvládly generace našich rodičů a prarodičů a přesto dokázali, aby Evropa nejen přežila, ale také vzkvétala všichni ti, kteří vytvářejí tyto nové struktury, abychom mohli inovovat, upravovat, modernizovat, by měli vědět, že jejich úsilí eh, nebude zapsáno jen v učebnicích historie, ale bude tvořit základ pro dnešek a zítřek Evropy. Máme společný úkol o Evropu pečovat. Právě toto nám dá příležitost ukázat eh, co můžeme udělat, co dokážeme, aby naše rodiče, ale také naše děti eh, na nás byli hrdi pro zářnou budoucnost. Děkuji vám.